Um, Ladies and gentlemen, um, we would like to start. pánové, začneme dnešní odpolední schůzi. Bohužel náš předseda pan Moraes e, není zde, takže mám e, tu čest předsedat. A za prvé přijetí programu. Máme zde jednu změnu, bod 13, to je eh, eh, bod o eh, definitivním systému DPH a boj proti podvodům, to bude přeloženo na příští schůzi, pokud nejsou námitky proti programu, který byl takto pozměněn, tak se ho považovat za přijatý, takže vidím, že nejsou připomínky, takže program se považovat za odsouhlasený. Také prosím, vemte na vědomí, že bohužel tlumočení do chorvačtiny a velštiny nebude k dispozici dnes, irštiny, a teda dneska a zítra už vůbec ne, zítra nemáme schůzi. A další bod, je souhlas s doporučeními koordinátorů eh, jmenování zpravodajů. Pan Michal Bonis, EPP, byl jmenován zpravodajem pro eh, stanovisko z vlastní, ke zprávě z vlastní iniciativy výboru Jury Eh, je to občanské právo v oblasti robotiky. Dále Cecilia Wikstrems ALDE byla jmenována zpravodajkou k návrhu, kterým se zavádí kritéria a mechanismus pro určení členského státu, který je odpovědný pro přeskum žádosti o mezinárodní ochranu podanou v členském státě osobou třetí země či bez občanské příslušnosti. Za třetí, pan Timothy Kirchhoff z EKR byl jmenován zpravodajem k Eurodaku. A takže může výbor souhlasit s těmito doporučeními. Takže tím můžeme přejít k prvnímu bodu programu, respektive třetímu což je vytvoření Eurodaku pro účely porovnávání otisku prstů, pro účely efektivní aplikace nařízení, pro účely identifikace nezákonně pobývajících osob třetích států či bez občanské příslušnosti na a na, e, pro účely dožádání a porovnání údajů z Eurodaku podanými orgány e, činnými v trestním řízení, ale e, zpravodajem je pan Kirchhoff, ale nejprve nás čeká prezentace komise. Víme, že komise předložila v květnu celou řadu legislativních návrhů v kontextu Eh, rekodifikace evropského azylované, azylového systému, tak jak eh, vyplývá z, ze sdělení 6. dubna 2016. Tato reforma má reagovat eh, na budoucí migrační výzvy. Tato reforma je součástí dublinského systému a Eurodac podporuje dublinský systém a Eurodac také musí být tedy uspůsoben, pozměněn tak, aby mohl pomoci při boji s nezákonnou migrací. Komise předložila návrh pro účely rekodifikace nařízení Eurodaku. Máme zde pana Henrika Nilsena, který je vedoucí oddělení z DG Home. A poté, co eh, si vyslechneme komisi, tak dáme eh, eh, slovo členům a zástupcům rady. Pane Nielsene, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto možnost představit vám návrh novely nařízení Eurodac. Jenom stručně schrnu hlavní body těchto změn ve stávajícím nařízení. Za prvé, jak, jak jste správně zmínil, eh, je třeba eh, uspůsobit fungování Eurodacu Eh, aby, bylo v souladu, aby byl v souladu s eh, novým dublinským systémem, který také byl navržen. Potom rozšíříme pole působnosti Eurodaku, také mm, mm, se bude zabývat eh, nezákonnou migrací, to znamená ukládání údajů o osobách třetích zemí, kteří ale nežádají o mezinárodní ochranu. To umožní ukládat a vyhledávat v různých kategoriích, porovnávat tato data, například Mm, třeba nezákonně pobývající osoby na území členských států, eh, tedy ti, kteří překročili nezákonně hranici, tak jejich data se budou ukládat a porovnávat. Dále snižujeme věk na 14 let, tedy u těchto osob již můžeme eh, eh, tedy od 14 let snižujeme na 6 let, můžeme tedy u těchto osob mm, schromažďovat otisky prstů uvidíme, ale domníváme se, že toto nám umožní i aplikovat Dublin na kategorii dětí, tedy na nezletilé osoby. Za druhé, to je ještě důležitější, tak i budou mít členské státy nástroje, aby mohly eh, eh, vyhledávat mm, eh, nezvěstné děti, což je důležité potom pro účely spojování s rodinami to může pomoci vystopovat tyto děti a vrátit, vracet je do rodin a také i budeme moci takto i e, vystopovat e, ty e, nezletilé ne, děti bez doprovodu, které třeba utekly z různých zařízení a podobně a jsou na útěku. Také navrhujeme za určitých okolností umožnit používat informace z Eurodaku pro účely návratu ve spolupráci se třetími zeměmi, což je zrcadlové ustanovení eh, těm, kterýž máme u víz, u vízových systémů, takže chceme mít možnost prokazovat identitu těchto osob pro účely návratu těchto osob a tato, eh, tyto údaje lze si vyměňovat s třetími zeměmi. Také navrhujeme eh, zavést i ukládání Eh, eh, software, eh, dat o porovnávání dalších tedy znaků, obličejových znaků, to je třeba v případě, když nelze vzít otisky prstů nebo ne v dostatečné kvalitě, tak lze i místo toho pořizovat jiné, jiná data týkající se obličejových znaků. Dále i navrhujeme zachovat stejnou, eh, stejné období pro uchovávání dat, tedy 10 let, a také i se budou ukládat nové kategorie, tedy nezákonně eh, eh, pobývající osoby a to bude na pět let, to v podstatě v souladu s pravidly pro jiné databáze. Zhruba tedy toto obsahuje náš návrh a samozřejmě rád to zodpovím na otázky od členů. Děkuji, pane Nilsene. Spravodajem je panem Kirkhope, bohužel tady není. Paní Stevens si vezme slovo a e, dále paní Paní Stevens, máte slovo. Pan Stevens. E, mm, já, vážení kolegové, já nahrazuji Timota, e, Timoteho Kirkhopa, který e, nemohl přijít. E, podporujeme návrh komise, všechny, jehož všechny prvky jsou nutné pro řešení nedostatku azylového systému EU. E, KR e, považuje začlenění biometrických dat za zlepšení při e, zvyšování přesnosti a efektivity systému. To by mělo ovšem reflektovat existující standardy ochrany Pokud EU má zlepšit důvěru v azylový systém a zajistit, aby ti, kteří se nekvalifikují, aby mohli e, zůstat a musí se vrátit do své země původu, potřebujeme moderní systém, kde bude lepší sdílení informací mezi členskými státy. EKR podporuje um, roz, prodloužení období uchovávání dat. 18 měsíců je málo, aby to bylo efektivní. A Eh, misí Eurodac je být interoperabilní s jinými systémy, aby se zlepšilo fungování azylového systému EU. Eh, v návrhu komise se správně říká, že standardní období v jiných oblastech je pět let, což se zdá být reálné. Na závěr, citlivý problém je eh, sběr odběr otisků prstů mladistvím. Nyní je věkový limit 14 let. My jsme eh, vždy argumentovali, že nižší limit je potřeba a to ještě víc než v minulosti. Nyní to bylo sníženo na 6 let. Takto lze dosáhnout eh, identifikace dětí s rozumnou přesností. Nejdůležitější ale je, že máme tisíce mladistvých dětí v EU, my máme exper, experty, přišli, kteří přišli do eh, výboru a řekli nám, že odběr otisků prstů může být um, způsob, jak je chránit a identifikovat, pokud se ztratí. Mělo by to samozřejmě probíhat citlivě eh, při eh, zachování standardu ochrany dat a právní ochrany. Pokud to však děti bude chránit před pašeráky a zneužíváním, pak eh, to mus, musíme zvažovat. Děkuji. Děkuji paní Stevens. Eh, pan Lenac za EPP, chcete si vzít slovo? Děkuji. Pane předsedo, já budu velmi stručný. Děkuji komisi za prezentaci. Souhlasím, co bylo řečeno Myslím, že je tady řada kroků, které třeba přijmout pro revizi směrnice Eurodac. přiším, eh, co se týče příslušníků třetí zemí, kteří nepožádali o ochranu, také co se týče snižování věku na 6 let. Hmm. Před dvěma týdny jsme se dozvěděli, že 10 až 20 tisíc dětí eh, je nezvěstných, což je takže je naprosto klíčové zvýšit jejich eh, dohledatelnost. Europol, nevládní organizace eh, se shodnou. A v tom případě to je výjimečné, toho bychom si měli vážit. Je to dobré, dobrý nápad snížit ten věkový limit. Co se týče té doby, po jakou by se měla data uchovávat komise, jde správným směrem. Musíme projednat eh, délku toho období, jistě najdeme schodu. Uh, také, jsem, také souhlasím s tím, abychom k tomu přidali obrázek eh, obličeje, snímek obličeje vedle tedy otisků prstů, ale zeptal bych se komise, jaké minimální podmínky se stanoví pro rozeznání softwaru, eh, image recognition, bude to dvoudimenzionální eh, rozeznávání, který ten software nevždy funguje 50-60 Komise zvažuje nové technologie jako 3D, software, eh, díky čemuž by Eurodac mm, byl jaksi vybaven do budoucnosti. Jak tedy vnímáte mm, software na rozeznávání obličejů a hardware? Takže to je můj první komentář k tomuto Děkuji panu Lenarsovi, Další eh, kolegové si přejí vzít slovo. Nizozemské předsednictví. Pokud ne, tak pan Nielsen možná by mohl stručně reagovat na to, co tady padlo. Děkuji. Já nemám tedy odpověď dnes, protože se to mm, bude studovat nejenom vývoj příslušného softwaru, ale jakým směrem by se to mělo ubírat. Ještě eh, tedy tam nejsme, ale začali jsme analýzu. Ehm, vezmeme to v úvahu, předáme jim to, aby to zvážili. Děkuji. Myslím, že toto je důležitá priorita a Eh, chtěl bych, aby ostatní frakce eh, volili stínové zpravodaje a informovali sekretariát Libe co nejdříve. V tom případě přejdeme tedy k dalšímu bodu a to bude Evropská agentura pro azyl. Komise 4. 5. prezentovala návrhy reformy společného evropského azylového systému. Revize Dublinu a eh, Eurodac i nařízení, které zřizuje EASO, azylový podpůrný úřad. Pan Nielsen mm, je připraven prezentovat návrh reformy EASO, která se stala plně plnohodnotnou evropskou agenturou která umožňuje a podporuje fungování SIS. Ehm, nejprve dám slovo panu Nielsonovi, aby prezentoval tento návrh. Děkuji. Ehm, Děkuji vám, pane předsedo. Ve stručnosti, jak jste řekl, cílem je eh, přetavit eh, EASO v plněnou eh, agentury. Agenturu je ustavena od roku 2011 a zatím jsme neměli eh, možnost stanovit pevně právní základ a také ještě není zcela rozvinutý ehm, know-how EASO a ani to, jak mohou z toho členské státy profitovat. Dokonce by se dalo říci, že činnost EASO jaksi ehm, přerostla svůj původní volební mandát. Tudíž eh, musíme usilovat o eh, zřízení plně právné agentury, která podpoří nejenom členské státy při aplikaci ehm, asilového AKI a praktické činnosti, ale zajistí také dobré fungování eh, celého společného evropského asilového systému, aby dobře fungovala a aby byla správně implementována všemi. Abych zdůraznil několik málo prvků, které nově navrhujeme. Tak navrhujeme, aby EASO do budoucna zpracovával technickou dokumentaci týkající se azylu na, e, v podobě operativních e, pokynů. To by mohlo pomoci členským státům aplikovat evropské právo a to jednotně při aplikaci legislativy Evropské unie na národní úrovni. Také se chceme Eh, posunout k zajištění větší eh, konvergence v rámci aplikace práva. Tady EASO může také vící více pomoci, například bude více e, zjišťovat informace o e, zemích původu, e, také zajistí společnou analýzu zemí původu, která bude k dispozici členským státům. Také může poskytovat nám větší podporu i dalším institucím s ohledem na budoucí společné seznamy bezpečných zemí původu. To je také předmětem připravovaného návrhu spolu za zákonodárců. Dále úkoly EASO eh, by měly zahrnovat i hodnocení a posuzování dodržování členských států, eh, tedy jak členské státy dodržují evropské právo. To by mohlo probíhat na základě inspekcí přímo v terénu v členských zemích, ale také na základě případových auditů, tedy eh, přeskumu, jak členské státy mm, transponují a provádějí aky, mm, jaké jsou případně nedostatky a e, také návody na zlepšení a také identifikace e, dalších rezerv a možností e, pomoci a podpory. A to mě přivádí k eh, poslednímu bodu, ale nikoli eh, nevýznamnému, a sice poskytování podpory a pomoci členským státům, zejména těm v první linii, kteří se potýkají s velkým počtem žádostí. Tady EASO už eh, dělá mnoho a skutečně praská ve švech. My se snažíme ale tyto limity ještě rozšířit, pokud jde o E o pravomoci EASO, musí mít jasný operativní plán pro své operace a také musí navyšovat povinnosti na členské státy, musí dát k dispozici experty pro EASO, tak aby EASO mohl plně dostat své roli. To je tedy rychlý souhrn těch hlavních změn, které navrhujeme v rámci proměny EASO do plnoprávní v plnoprávnou agenturu. V případě otázek jsem rád k dispozici. Děkuji, pane Nilsne. Dovolte, abych učinil nyní já několik krátkých poznámek jako zpravodaj EASO by tedy měla být rozvinuta v jakýsi, jakéhosi základního koordinátora společného evropského asilového systému s cílem eh, zajistit společnou aplikaci pravidel tohoto systému. My všichni pracujeme tak, aby společný evropský asilový systém se stal eh, v pravdě evropský. EASO proto se musí eh, rozvinout z souboru expertů členských eh, zemí v plnoprávnou agenturu, eh, která bude poskytovat pomoc eh, v podporu Eh, všem členským státům. Za tímto účelem musí mít k dispozici potřebné financování a lidské zdroje v krátko, středodně a dlouhodobém eh, horizontu, tak, aby se jeho operativní kapacity posílily. Od eh, vzniku společného evropského usídlovacího programu, který je dobrovolný, parlament trval na tom, aby EASO měla koordinační roli a aby tedy e, zajistila vysokou účast nebo vyšší účast těch členských států, které předtím usídlování e, neprovozovaly. Jde tedy o Eh, zajištění implementace i vnějšího rozměru eh, společného evropského azylového systému. Doporučení také eh, stanoví, aby EASO prováděl proaktivní analýzu údajů v případě jakéhokoliv většího přílivu občanů třetích zemí, což může způsobit zvláštní tlak na azylový systém a je nutno také zajistit rychlou výměnu informací mezi členskými státy a komisí. V rámci nového návrhu návrhu. Agentura Evropské unie pro azyl by měla zajistit eh, odpovídající podporu v rámci implementace provádění eh, tohoto nařízení, zejména při stanovování referenčního klíče pro relokaci eh, uchazečů o azyl v rámci relokačního mechanismu a musí také přizpůsobovat Um, uh, údajem onoho referenčního klíče na základě údajů od Eurostatu. Vzhledem k tomu, že nyní prověřujeme stávající dublinský systém, jedna možnost vyspočívala v tom, aby uh, vznikla uh, jakási, uh, vzniklo jakési ústřední shromažďování žádostí na centrální úrovni s tím, že pokud Eh, a bylo by to posuzováno eh, jako žádost o azyl v celé Evropské unii, nikoli pouze v jednotlivých členských zemích. My právě tuto práci zahajujeme, ale já, co by zpravodaj, budu těsně spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji a doufám, že se nám všem podaří předložit velmi dobrou zprávu, eh, která nás povede i do budoucnosti. Pokud vidím, eh, pan Coelho, stínový zpravodaj za EPP, by se chtěl ujmout slova. Prosím, máte slovo. Budu mluvit portugalsky. Děkuji. Děkuji. Rád bych v úvodu poděkoval eh, za jasnou a přehlednou prezentaci eh, z úst zástupce komise a chtěl bych poblahopřát pana, panu Niedemüllerovi za jeho úvodní poznámky. Myslím, že všichni máme zájem o dobrou spolupráci na tomto tématu. Mám dvě předběžné připomínky. Za prvé, musíme vzít na vědomí to, co je zjevné, potřebné i kritické, e, e, nezbytné potřebujeme eh, řádný evropský asilový systém. Rozumí se to samo sebou, a příliš mnoho členských států selhalo při eh, provádění evropské legislativy o azylu. A krize, kterou právě e, zažíváme, jasně ukazuje, že situace se musí zlepšit a také stávající ustanovení se musí zlepšit. E, to znamená, že stávající pravidla musí být co nejvíce sladěna. A to je v zásadě i cíl tohoto materiálu. Musíme vytvořit společný celoevropský asilový systém, který bude řádně kontrolován, eh, bude provozován koordinovaně a bude schopen reagovat na eh, vznikající eh, krize, krizové situace. To znamená, že potřebujeme mnohem silnější institucionální rámec. A vzhledem k tomu, je nezbytné, aby se EASO stala plně plnoprávnou agenturou, agenturou s posílenými příslušnostmi, eh, s eh, větším instrumentáriem a možnostmi a kompetencemi. A agenturou, která zaručí eh, řádné fungování evropského asilového prostoru. A také by měla být z to zajistit rychlou a kvalitní pomoc v případě nadměrného tlaku na systém. Já jsem velkým optimistou, Um, ve vztahu k eh, schopnosti pana Nidelmurla, aby to dotáhl k tomuto cíli. Potřebujeme rozhodně strukturální reformu v Evropské unii v tomto ohledu a těším se na spolupráci do budoucna. Děkuji. Děkuji vám, pane Coelho, a táži se, zdali bych se chtěl přihlásit o slovo další z kolegů nebo nizozemské předsednictví. Pane Nils, nechcete se ještě jednou ujmout slova? Není-li tomu tak, můžeme se posunout k dalšímu bodu našeho pořadu. Jde o seznam třetích e, zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum jakož i seznam třetích zemí, jejich státní příslušnosti jsou od této povinnosti osvobození. Spravodajem pro eh, tento materiál je eh, Garcia Conseguera eh, z frakce PPE a stínový spravodaj nebo spravodajka je pana Jotová, paní Jotová a v souladu s posledním návrhem liberalizace víz komise také předložila modifikaci takzvaného mechanismu po zastavení, která je součástí nařízení 53901 a tam je seznam eh, zemí, eh, jejichž eh, občané potřebují výzum při cestě do EU. Tento mechanismus byl pozastaven v roce 2013 a také reciproční mechanismus byl přeskoumán. Naším zpravodajem je pan Diaz de Mera, který byl také zpravodajem modifikace nařízení v roce 2013. Bohužel ale dnes nemůže být přítomen, ale bude eh, zastoupen panem Koeliem. Pane Koelio, chcete začít? OK. OK, sorry, yes. Promiňte. máme tady určitou eh, mezeru, protože eh, zástupci komise ještě nedorazili, tak snad počkáme 5-10 minut, promiňte, a pak budeme pokračovat. Děkuji. Ladies and gentlemen, colleagues, the commission. Pánové, kolegové, komise dorazila, vítejte. A takže můžeme pokračovat. Nyní jsme u bodu číslo 5 programu, což je seznam třetích zemí. A jak jsem zmínil, zpravodajem je pan Dias de Mera který také byl zpravodajem pro novelu nařízení 2013. Bohužel dnes zde není, ale nahradí ho pan Coelho. A takže, pane Coelho, prosím, začněte, máte slovo a poté dám slov komis, slovo komisi, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, kolegové. Jak jste řekl, hovořím zde za kolegu Dias de Meru, který je zpravodajem On se nemůže dnes zúčastnit eh, vzhledem k eh, svým závazkům ve Španělsku, takže se omlouvá. Takže pro zpravodaje Evropský parlament eh, tato agenda se stane prioritou. On bude pracovat co nejrychleji, poněvadž si je vědom důležitosti tohoto mechanismu vizové politiky. Pan Dias de Mera Eh, bude eh, respektovat následující harmonogram. Dnes je tedy prezentace ve výboru Libe, zasedání plánovaná schůze stínových na 31. května, kde se představí pracovní program a 15. června se předloží návrh zprávy 30. června prezentace ve výboru Libe a asi hlasování ve výboru Libe 12. července. Takže to je harmonogram, který navrhuje zpravodaj pan Dias Demera. Děkuji. Děkuji, pane Coelho. A nyní bych chtěl dát slovo nejprve komisi, aby nám představila návrh a poté eh, výměna názoru. A za komisi pan Gallego Casil de Grau. Prosím, máte slovo. Paní. Děkuji, dobré odpoledne. Eh, takže komise 4. května předložila návrh, který se týká eh, nařízení z roku 2001 eh, ve smyslu novely nařízení 219 z roku 2013. Mm, takže my tímto reagujeme na stávající kontext migrační situace, migrační krize a i je to v důsledku několika e, režimů, kdy se uvolnila víza s různými zeměmi a to především jde o, o Turecko, Kosovo, Jordánsko, Gruzii, pardon, Gruzii a potom v tom nařízení je e, mechanismus pozastavení Eh, tohoto režimu, kdy eh, v naléhavých případech je třeba mít možnost reagovat rychle a pozastavit tuto výjimku z vizové povinnosti u konkrétní země. Když jsme identifikovali některé nedostatky, které vyplývají ze stávajícího mechanismu, to vysvětlujeme v důvodové zprávě. Za prvé, okolnosti, kdy eh, členský stát může notifikovat, to jsou omezené okolnosti, tedy nezahrnují třeba nedostatečnou spolupráci ze strany třetí země, eh, pokud jde o readmise. Víte, že stávající mechanismus, kdy lze tu výjimku pozastavit, eh, tak jeden z důvodů může být, že ten dotčený třetí stát ne eh, spolupracuje, hm, pokud jde o readmise svých příslušníků. Další nedostatek, který jsme identifikovali, je, že ten mechanismus mohou pouze aktivovat členské státy. A takže tady i komise, navrhuje se, aby i komise mohla tento mechanismus zahájit. A třetí téma, které vyplynulo z, té, z diskuze, je referenční období pro, že prý je to referenční období příliš dlouhé a že neumožní, aby bylo, neumožní rychle reagovat v naléhavé situaci. Na základě těchto diskuzí a ta komise se rozhodla, že předloží návrh, aby novelizovala eh, nařízení a revidovala ten stávající mechanismus, režim pozastavení výjimky z vizové povinnosti a také i navrhujeme eh, novelizovat eh, nařízení, které se týká Kosova a Turecka. Hlavním cílem návrhu je posílit ten mechanismus pozastavení té výjimky Eh, za daných okolností, které nahlásí ten členský stát, kdy je možné tedy pozastavit tu vizovou výjimku a nejenom členské státy mohou aktivovat tento mechanismus, ale i komise. Pokud o zkrácení referenčního období, jak asi víte, to referenční období ve srovnání se situací, kterou jsme měli předtím, předtím tedy než Eh, nabyla účin, nabyl účinnosti tento mechanismus po zastavení výjimek, eh, takže to bylo 6 měsíců, komise teď navrhuje 2 měsíce. A další lhuty. Po notifikaci ze strany členského státu komise má tři měsíce na to, aby přijala prováděcí akt, tak abychom urychlili celou tu proceduru, tak komise navrhuje snížit, zkrátit Eh, toto období ze 3 na jeden měsíc. To znamená, že maximální délka celého řízení se sníží z 9 na 3 měsíce. Také a kromě další důvody nebo okolnosti pro notifikaci se zde navrhují mm, třeba počet eh, zamítnutých žádostí o admisi eh, pro Eh, ty osoby třetích zemí. Takže nejenom nedostatečná spolupráce mm, a eh, s tím členským státem, který nepřebírá vlastní příslušníky, ale i se to bude týkat jiných státních příslušníků, kteří transitovali pouze tou zemí, která údajně nespolupracuje. Dále komise má možnost tedy zahajovat řízení, když dostane konkrétní spolehlivé informace o okolnostech, které jsou definovány v nařízení, anebo když ta země nespolupracuje v readmisích a především tedy, když existuje readmisní dohoda mezi EU a tou danou třetí zemí. Potom jsou tam další menší změny, například eh, eh, eh, tady v to stávající nařízení Eh, tedy má to sedmleté období, které se ruší a komise doufá, že parlament a rada eh, bude považovat tuto agendu za prioritní a že mm, tu novelu přijmeme co nejdříve vzhledem ke stávající situaci a vzhledem k tomu, eh, že dochází k uvolňování vizové povinnosti potom i zároveň. Takže a e, také nechceme, my, my chceme, aby se o tomto jednalo stejně rychle jako o těch dalších návrzích, třeba ten, který se týká Kosova. Dále, dobře, děkuji. Za diskusi. Chce někdo slovo z kolegů? Ano, prosím, paní Stevens. Dank u wel, voorzitter en collega's. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, moje eh, delegace věří, že mm, mm, potřebujeme mechanismus pro řešení dohod o liber- vízové liberalizaci. Um, se týče závěru um, případu Turecka, tak tam uh, nebyla většina. Komise musí Mm, tu, ten postup převzít, to musíme podpořit. To určitý automatismus eh, lhůty, eh, které, kom, které komise musí respektovat, to je věc, která bude možná, když se podíváme na odmítnutí třetích zemí. Um, prosadit tyto dohody. nemůžeme uh, mít do, dokonalý systém, pokud nebude dohoda s tureckým prezidentem Erdoganem. Musíme projevit větší odvahu využívat naše, um, prosazovat naše vlastní požadavky, zájmy. Neměli bychom ponechat náš osud v rukou pana Erdogana. Co se týče mě, tak všechny liberalizační dohody by měly být pozastaveny, dokud nebudou vyřešeny příslušné procedury a postupy, včetně těch, o kterých jednáme dnes. Bez ohledu na Ukrajinu, Kosovo a další státy a bez ohledu na jejich eh, podmínky konkrétní. Děkuji, paní Stevens. A nyní eh, se zeptám, zda má někdo další připomínky nebo poznámky k tomu. Pokud tomu není, pak bych vás eh, mm, požádal, pane Kasida, zda chcete reagovat. Dobře, takže to zase bylo rychlé. Uh, tak můžeme přejít k dalšímu bodu mm, pořadu jednání a to je seznam třetích zemích, Jejich státní příslušníci musí mít víza při překročení vnější hranice a těch, jejich příslušníci jsou vyňati z tohoto požadavku. E, Kosovo zpravodajekou Tania Fajon. Chci připomenout, že První bod je tedy přesun Kosova do zem, mezi země, který, které nepotřebují výzva pouze v případě držitelů biometrických pasů. Je to výsledek dlouhého procesu eh, během dialogu, o, který začal v lednu 2012. Tento dialog probíhal bez ohledu na postoj členských států k uznání Kosova. Od zahájení vízového dialogu komise prezentovala pravidelné zprávy výboru LIBE o um, plnění požadavků Kosova, um, co se týče um, požadavků na uh, vízovou liberalizaci. Uh, komise věří, že uh, Kosovo splnilo požadavky s tím, že v den přijetí tohoto návrhu parlamentem a radou Kosovo ratifikuje e, dohodu o e, hranicích s Montenegrem a posílí boj proti e, organizované zločinu a korupci. Na základě tohoto hodnocení komise prezentovala stávající návrh v rámci běžných legislativních postupů. Paní Fajon je zpravodajko, bohužel tady není, a nahradí ji paní Lauristen. První, eh, jako první dám slovo paní Lauristin a pak zástupci Evropské komise paní Lauristin. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Tania Fajon mě požádala, abych prezentovala její prohlášení, takže to přečtu. Za Taniu. Tania říká, Vážení kolegové, nejprve chci poděkovat komisi za reprezentaci eh, v tomto dlouhodobém eh, procesu návrhu, který vítám. Eh, je to výsledek úspěšné cesty, které Eh, na kterou se vydali eh, země západního Balkánu. Kosovo se stalo jakousi černou tečkou na mapě liberalizace víz a v důsledku toho bylo izolované. Tento návrh je potřebný a urgentní, aby Kosovo nestratilo naději eh, budoucího členství EU. Evropská perspektiva je hlavní garancí stability a motorem reform v zemi i v celém regionu. Je to také, je také velmi důležité pro občany, protože víza liberalizací představuje jeden z hlavních, nejhmatatelnějších výsledků eh, procesu, kde už to někteří začínají vzdávat. Bezvízový styk pro kosovské občany umožní nejenom mezilidské kontakty, lepší přeshraniční spolupráci, kulturní, profesionální výměnu, ale také mm, zabrání, eh, ukončí biznes zločinců. Kosovo potřebuje něco pozitivního a toto bude jedno z, z těch pozitivních věcí. Svoboda pohybu je jeden z hlavních principů evropské integrace, jež eh, doufám brzy zažijí i Kosované. Já se těším na spolupráci s kolegy v parlamentem, komisi a v radě i s našimi přáteli v Kosovu. posud jsem měla vynikající vztahy se všemi a doufám, že budeme pokračovat v podobném duchu. Cílem je ambiciozní agenda, s rychlým přijetím a vyřešením otevřených otázek. Současně apeluji na radu, aby udělala to tež. Na závěr mám jednu připomínku nebo námět k zamyšlení pro komisi. Chci to dát do širší perspektivy a e, zohlednit požadavky, které musí každý stát splnit, aby získala právo, aby její příslušníci získali právo cestovat bez omezení. Některé podmínky jsou technické, jiné politické a některé nejsou koherentní s minulou praxí. Podmínky byly v podstatě vyjasněny, přesto nebyla aplikována v praxi konsistentnost. Objevují se otázky, jak komise stanoví kritéria pro každou třetí zemi a jak může dohoda o označení hranice s Montenegrem být požadavkem pro Kosovo. Nebylo tomu tak pro Montenegro a další země eh, západního Balkánu. V tomto duchu dělám všechno pro to, abych eh, vyřešila zbývající otevřené otázky a doufám, že najdeme eh, vzájemně akceptovatelná řešení. Vrátila jsem se z Kosova před týdnem po první, prvním historické schůzce CPC e a mám pozitivní zprávy. Tento krok dále prohloubí vztahy mezi EU a Kosovem, které um, se skutečně rozvíjí od vstupu platnost dohody. Budoucnost Kosova je v rodině EU a já k tomu chci přispět. Musíme usilovat o lepší zítřky Eh, a společně musíme překonávat překážky. To dlužíme občanům Kosova. To te, tolik tedy Tania, ne já. Paní uh, eh, Gero Castilde za komisi, prosím. Pane předsedo, děkuji. Děkuji také za předání zprávy zpravodajky velice stručně. Dialog o vízové liberalizaci s Kosovem začal v roce 2012. Cestovní mapa požadavků eh, ke splnění pro liberalizaci víc, takže můžu odpovědět na vaši otázku. Pro každou zemi jsou individuálně definovány podmínky, které reflektují danou situaci. V Kosovo to trvalo déle, ale to skutečně je, eh, to musí odpovídat situaci každé země. Jsou tam problém, otázky bezpečnosti organizovaného zločinu, které jsou společné, ale specifické benchmarky jsou definovány konkrétně pro každou třetí zemi. Takže vízový dialog mm, mm, byl tedy mm, bez ohledu na postoj členských zemí ke ohledně statusu. Mise Kosovu sehrála důležitou roli při pomoci Kosovu implementovat reformy pro splnění požadavků cestovní mapy. Komise prezentovala tři zprávy v únoru 2013, červenci 2013, prosinci 2015 a čtvrtého pátý, jak řekl předseda, bez společně s návrhem e, změny nařízení 539. Komise konstatovala, že komise přijalo důležité kroky ke splnění dvou zbývajících požadavků, jednak ratifikaci eh, dohodě, dohody o hranici s Montenegrem a druhý mm, boj proti korupci a organizovanému zločinu. Komise v svém hodnocení potvrdila, že, kom, že Kosovo splnilo požadavky cestovní mapy vízové liberalizace s tím, že ke dní přijetí tohoto legislativního návrhu Radou Evropským parlamentem Kosovo Ehm, ratifikuje tu dohodu o hranicích s Montenegrem a posílí boj proti korupci a organizovanému zločinu. Takže na základě těchto nařízení eh, těch návrhů na, eh, na, komise eh, se rozhodla prezentovat legislativní návrh přenes vést Kosovo z přílohy 2, z přílohy 4 bez přílohy 1 do přílohy 2 nařízení 539. Poslední bod. Ten, ta změna se týká pouze eh, držitelů biometrických ehm, pasů, které odpovídají standardům pro bezpečnost dokumentů a recipročně Kosovo eh, vyňalo všechny občany EU z vízového požadavku. Děkuji. Um. Děkuji vám mnohokrát. Pan Skripek eh, za paní Makovej eh, ze skupiny EKR máte slovo, prosím. Děkuji. Vážení kolegové, bohužel eh, paní Makovej se nemůže zúčastnit dnešního zasedání, takže se omlouvá za tuto změnu na poslední minutu a požádala mě, abych eh, přečetl její stanovisko eh, k tomuto materiálu. Zdůrazňuji, že to není můj názor, ani nemluvím tady za Slovenskou republiku, pouze přečtu její zprávu, poselství. Liberalizace víz eh, by měla být poskytnuta pouze, když země eh, dostala eh, přísně stanovitým kritériím a požadavkům v cestovní mapě. V případě Kosova komise potvrzuje, že Kosovo splnilo požadavky na liberalizaci víz v rámci cestovní mapy podle výsledku monitorování, které probíhá od zahájení dialogu o vízové liberalizaci s Kosovem proto podporuji tento návrh. Nicméně eh, jsou zde ještě dvě stávající požadavky, které by Kosovo mělo splnit před eh, eh, udělením vízové liberalizace a sice ratifikace jeho dohodě o hranicích s Černou horou a posílení boje proti organizovanému zločinu a korupce. Dále komise by nadále měla monitorovat eh, v rámci eh, cestovní mapy eh, postvízové liberalizace plnění všech požadavek stanovených ve čtyřech kapitolách cestovní mapy, také pokud jde o navrace, zpětné navracení. Děkuji. Děkuji vám. Nyní má slovo paní Gabriel. Prosím. Děkuji vám. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat komisi za eh, její vyjádření a eh, musím říci, že jsem potěšena, že eh, zpravodajka paní Fajon je ochotná spolupracovat s komisí a ostatními kolegy. Nemám pochybnosti o tom, že my v Evropském parlamentu uhájíme naši pozici jako vždy, když hovoříme o e, vízech, protože hovoříme současně o občanech. E, potřebujeme politický dialog a jasné poselství e, občanům Kosova. A to je to nejdůležitější, když analyzujeme dění. Také chci poděkovat Evropské komisi a současně chci na ní apelovat, aby nám poskytovala časné informace, aktuální informace. Pouze když budeme dobře spolupracovat, budeme e, i úspěšně spolupracovat mm, v oblasti vízové liberalizace. Bylo to řečeno jasně. V tomto případě je nutno e, naplnit kritéria cestovní mapy. A proto mám hned čtyři otázky na komisi. Za prvé, chtěla bych vědět, jestli Kosovo eh, přijalo sekundární legislativu o změně názvu. To je poměrně důležité, aby nedocházelo eh, k zneužívání a k používání biometrických pasů, které nejsou pra, eh, s, s názví eh, míst, která nejsou správná, nebo mm, eh, vůbec vlastních jmen, která nejsou správná. Hovoříme tady o integrovaném hraničním managementu nebo managementu hranic. Zajímalo by mě, zda komise analyzovala důvody, proč je proces udělování azylu pro občany Kosova tak pomalé. Třetí otázka se týká organizovaného zločinu. Čeho bylo dosaženo v tomto ohledu? A moje čtvrtá otázka se týká základních práv. Víme, že instituce ombudsmana je důležitá eh, z hlediska poskytování základních práv. Jedna z do, jedno z doporučení komise Kosovu bylo ustavit um, úřad ombudsmana, čeho bylo dosaženo v tomto ohledu. Takže to je první uh, soubor otázek uh, na základě zprávy, kterou jsme od komise zatím obdrželi. Jsou to otázky, ale které jsou pro nás důležité a ještě jednou říkám, uh, rádi budeme spolupracovat s Evropskou komisí a chtěli bychom dostávat od ní více informací, tak, abychom mohli přijímat konečná rozhodnutí na základě dobré metodologie a také mohli vyslat dobrý signál občanům eh, této země. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Gabriel. A eh, opět se táží nizozemského předsednictví, zdali by se chtělo vyjádřit. Pokud ano, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také za pozvání a za to, že jste tento materiál zařadili na pořad jednání. Je to důležité i pro e, e, radu. Pokud jde o e, dodržování tohoto mechanismu pozastavení, tak rada minulý týden k tomu zaujala stanovisko. Rada převzala návrh komise, ale něco k tomu ještě doplnila. A to jsou body jako mechanismus monitorování, čímž e, komise e, bude žádána o e, výroční zprávu Radě a Evropskému parlamentu ohledně kontroly nad plněním a dodržováním kritérií zeměmi, které mají akční plán o vízové liberalizaci. Dále ještě to bylo doplněno o dva důvody týkající se zrušení toho mechanismu pozastavení. Má to souvislost s zpětným přebíráním. A pak existuje ještě automatickou úpravu Existuje ještě automatická úprava provádění tak, aby eh, bylo možno zahájit pozastavení eh, po šesti měsících. Eh. Členské státy jsou spokojeny s touto dohodou a doufají, že se za nedlouho shodnou i o obsahu a vítají stanovisko parlamentu ohledně mechanismu pozastavení. Pokud jde o vízovou liberalizaci pro Kosovo a Ukrajinu, eh, o tom se hovořilo na radě před několika týdny a pak ve stejné skupině ještě jednou 14. června o tom bude také jednáno. Děkuji vám. Thank you very much uh, for your Děkuji. A jenom já se chci zeptat paní Gajego Kasildy. Možná abyste zareagovala tedy, nebo chci vás požádat, abyste zareagovala na otázky členů zde. Za prvé, k monitoringu. Komise, ano, bude nadále monitorovat eh, proces ratifikace eh, eh, smlouvy s Černou horou a také jak tam plní ty eh, závazky boje proti organizovanému zločinu, korupce, bude mít, to bude v kontextu mechanismu eh, monitoringu eh, po zavedení režimu uvolnění vizové povinnosti, je to v rámci tedy předstupního, před, předakcesního procesu, takže to se dělá průběžně. A dále zde bylo několik otázek. Paní Gabriel, pokud jde o legislativu Eh, regarding the number of... Eh, změny názvu, takže ano, to mám potvrzeno, to bude přijato. Potom počet eh, žadatelů o azyl a migrantů se snížil od května 2015 podle našich údajů, tedy, tedy z Kosova. A mm, pokud je o azylové žadatele, tak to dosáhlo nejnižší úrovně od doby, kdy jsme zahájili dialog z roku 2012 pokud jde o institut ombudsmana, ano, to, je, to souvisí se základními právy. Tam jsme si prověřili, že eh, ombuds, úřad ombudsmana je rozpočtově nezávislý a v únoru Kosovo rozhodlo, že mu přidělí eh, rozpočet 400 tisíc euro, takže tato částka odpovídá Eh, požadavku úřadu ombudsmana. Eh, jsme přesvědčeni, že to eh, umožní ombudsmanovi plnit úkoly v oblasti lidských práv také. Takže to je reakce na otázky členů. Děkuji. A ještě někdo má nějakou připomínku, otázku nebo chtěl by zareagovat na toto prohlášení? Pokud ne, tak, jak jsem řekl, když jsem mm, představil tento bod, tak prezentace e, zprávy proběhne 15. 16. června na schůzi Libe. A přejdeme k dalšímu bodu programu, což je e, seznam třetích zemí, jehož občané musí mít víza, když překračují vnější hranice. To je případ Ukrajiny. A zde e, Dialog o uvolňování vizové povinnosti byl zahájen v roce 2008 a od listopadu 2010 byl přijat akční plán a funguje. Evropská komise pravidelně předkládá výboru Libes o pokroku. Než začne se tento dialog, tak Evropská unie a Ukrajina eh, uzavřely dohodu o usnadnění eh, uvolnění vizové povinnosti a readmisích, což je předpoklad pro zahájení vízového dialogu a pro pokračování tohoto dialogu. V šesté a konec závěrečné zprávy o pokroku přijaté v hm, prosinci 2015 15 komise eh, dospěla k závěru, že Ukrajina udělala nezbytný pokrok a předložila stávající návrh, o kterém se bude jednat v rámci běžné legislativní procedury. Spravodajem nebo spravodajkou eh, je paní Gabriel a nejprve paní Gabriel, máte slovo vy a poté komise a tak dále. Takže prosím, paní Gabriel, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, já nejprve musím poděkovat eh, předem Evropské komisi a eh, eh, především tedy jí jsou určena má slova dnes. Já jsem se seznámila s tou průběžnou zprávou o liberalizaci vizové povinnosti a zde úvodem musím zdůraznit, jak, jaký je reálný pokrok Ukrajiny a je třeba si připomenout, jak je důležité, aby se respektovala stanovená objektivní kritéria ku prospěchu občanů, protože ti mají mít možnost uplatňovat svá práva, zákaz diskriminace, bezpečnost, a e, ve finále a mm, mít možnost cestovat bez víz do EU, což jenom bude důkazem kvalitních vztahů mezi EU a Ukrajinou. Zde chci využít přítomnosti Evropské komise, ještě předtím, než komise přednese svoji prezentaci, tak mám pár otázek, které poté určitě pro diskuzi a pro moji zprávu budou relevantní. První otázka. Vzhledem k stávajícímu návrhu výjimek, týká se to biometrických pasů, tak já se ptám, zda komise nám může dát čísla, kolik eh, již ukrajinské eh, úřady vystavily těchto pasů. A teď pokud jde o zabezpečení dokumentů. Šestá průběžná zpráva zmiňovala technické konzultace o automatickém vztahu mezi, dem, mezi eh, matrikou a tím rejstříkem občanů, demokrat takzvaný. Mají tedy teď konečně nějaký jednotný rejstřík a potom Ehm, v červnu 2015 eh, tam eh, se hovořilo o zabezpečení dokladu a od té doby došlo k nějakému pokroku, pokud jde o zjišťování padělaných či pozměněných dokladů razítek. Dále, pokud jde o hranice a migraci, zde se obracím na komisi. Chceme mít informace o pokroku, který byl realizován od listopadu, to znamená propojení mm, hraničních přechodů s databázy Interpolu. V, v listopadu 2015 jich bylo 39 a cíl je 118. Já se ptám, kolik jich je propojeno. A další otázka. Uzavření smlouvy o strategické spolupráci mezi Europolem a Ukrajinou. Již to bylo zahájeno a teď pokud jde o řízení migrace, mám dvě otázky. E, míra e, zamítnutí víz, to je nízké, pouze 2% jsou zamítnuty. Nicméně konstatujeme velké množství Ukrajinců, Ukrajinek, kteří nelegálně pobývají v EU, jejichž e, doba pobytu vypršela. A já se ptám, jak komise analyzuje tuto situaci a jaká opatření by mohla přijmout tak, aby byl zabezpečen veřejný pořádek. A teď pokud jde o blok 3 a především obchodování s lidmi, komise mohla by vypracovat, eh, eh, mohla by více nám popsat, jaká jsou rizika, to jsou velice citlivá témata. Zde i eh, Ehm, to mm, mm, mm, zde velice jsou aktivní nejrůznější úrovně, ty ústřední i ty lokální. A já se ptám, jaké mechanismy na to máme, tedy jak, eh, jak ukrajinské orgány, tak Evropská unie, jaké má mechanismy. Potom boj proti korupci. Zde eh, bereme na vědomí úsilí ukrajinských orgánů, Eh, v, v, krátké době byla přijata, byla, byla přijata různá opatření a já se ptám, jaké závazky na sebe vzali orgány a co splnili. Zdá se mi, že, po, eh, že eh, boj proti korupci a organizovanému zločinu pořád je velkým problémem. Je třeba, abychom byli bdělí, abychom věděli vůbec, jak tento plán pokračuje. A dále, taková obecnější otázka k metodě. V pracovním dokumentu, v interním dokumentu komise produkuje určitá doporučení a návrhy, která by mohla zmírnit migrační toky v souvislosti s liberalizací víz, ale Mm, potom tato doporučení eh, tedy nejsou převzata do eh, té zprávy. A já se ptám, jak ta doporučení vy potom komunikujete s příslušným, příslušným orgánům dotčených států. Je jste jako obecné, ale když se podíváme do detailu, tak určitě eh, tady je třeba, abychom také o tom byli informováni. Já chci poděkovat předem Evropské komisi za Eh, aktuální informace a já bych tedy zatím zůstala pouze u těchto otázek a samozřejmě eh, dodržení všech kritérií může vést tomu, že je eh, vizová povinnost zrušena, ale my jako Evropský parlament musíme mít jistotu, že skutečně ta kritéria budou respektována i poté do budoucna a e, tato kritéria e, a jejich e, analýza je důležitá pro naši legislativní činnost. Proto děkuji za celý výbor Libe, děkuji za vaši spolupráci. Děkuji. Děkuji, paní Gabriel. A než dám slovo, taky já bych chtěl přivítat ještě zástupci Eh, eh, ukrajinské mise zde, zástupce ukrajinské mise, zastoupení právě přišel na diskuzi, vítejte. A mm, nejprve bych asi dal slovo komisi a poté bychom mm, dali slovo členům. Takže paní Gallego Casilda, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce za ty otázky. Ano, mm, jenom... Komise se domnívá, že Ukrajina dosáhla dostatečného pokroku a e, provedla příslušné e, reformy k dosažení zbývajících benchmarků podle cestovní mapy. Takže komise se domnívá, že Ukrajina splnila všechny benchmarky, co se týče um, čtyř bloků akčního plánu vízové e, e, liberalizace. Komise oznámila, že odešle legislativní návrh začátkem tohoto roku mm, pro transfer Ukrajiny z anexu 1 do anexu 2. Takže to, tento návrh byl přijat 12. a je důležité zdůraznit eh, pokrok, který učinila Ukrajina od přijetí šesté zprávy o pokroku v prosinci. Takže byla přijata další opatření jako follow-up k mm, již implementovaným opatřením a um, s cílem tedy dokončit reformy podle měsíčního programu. Ve, najdete je v eh, příloze, eh, včetně pracovních dokumentů, které byly přijaty s tím návrhem. Komise dále monitoruje implementaci jak eh, vízové dohody a readmisní dohody, což jsou také požadavky ehm, liberalizaci. Po moderování um, dnešní dohody komise posoudí, zda soudí, že e, implementace je dostačující, že uh, probíhá implementace na ukrajinské straně. Co se týče pasů, tak se to bude omezovat pouze na držitele biometrických pasů, které odpovídají, odpovídají odpovídat příslušným standardům. A tak, e, co se týče Ukrajiny, tak máme informace, že biometrické pasy vydané Ukrajinou od 12. Eh, ledna 2015, včetně eh, obrazu a otisku prstu držitele do 10. dubna, jsou to poslední data, které máme. Ukrajina vydala 1 milion 400 eh, 78 tisíc biometrických pasů. Další miliony jejich je v oběhu a bude to dokončeno, až, bude, až mm, propadne poslední nebiometrický pas a bude nahrazen biometrickým dokumentem, což bude v první polovině roku 2026. Takže po vstupu platnost vízové liberalizace ti občané, kteří ještě nemají biometrický pas, budou muset žádat o víza. Tak to tedy jsou počty pasů, pak jsou tady další um, věci týkající se automatického propojení s registrem obyvatel. Ehm, to mělo fungovat od 1. ledna, ne, eh, dostali jsme další potvrzení, ale to ověříme. Co se týče podrobnějších otázek zpravodaje, tak tady se eh, to zodpovíme později. Při, eh, ty informace budou k dispozici. Děkuji. Děkuji. Máme tady eh, zástupce Radio Free Europe, kteří natáčejí toto jednání. Pane Bony, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Eh, já chci podpořit veškerá úsilí, které je orientované na liberali, vízovou liberalizaci Ukrajiny. Je to důležité z mnoha důvodů. Mě, já pracuji na v, asociačním výboru mezparlamentním a také eh, ve spolupráci Evropského parlamentu a Vrchovnou radou, co se týče reform. Také jednáme o nových technologických nástrojích, digitálních nástrojích pro to, aby ukrajinská administrativa lépe fungovala. Ehm, je to velice důležité pro Eh, chytré hranice pro kontrolu těch nových typů pasů. Je to důležité pro naši bezpečnost i z politického hlediska, protože já nechci tedy hovořit příliš dlouho, ale je to důležité, protože když mluvíme s lidmi na Ukrajině, tak oni se ptají, eh, dobře, jaké jsou výhody teď? A oni chápou, že je mnoho požadavků na reformy, a mm, na budoucí cestě k asociaci a doufejme budoucímu členství, ale splnění všech těchto podmínek, které souvisí s vízovou liberalizací, bude velmi důležité pro Ukrajince a pro společenské klima. Bude to něco, co podpoří budoucí eh, další reformy. Pokud Spravodaj bude mít nějaké otázky na mm, kolegy, kteří se účastní eh, aktivit spolupráce mezi Evropskou unii a Ukrajinou, tak my eh, jsme otevřeni a mm, máte plnou podporu. Někdo další si přeje slovo? Mm, zara, zaradu někdo? Paní Gabriel, chcete na to re- reagovat? na zástupce, tedy zástupce komise. Já bych chtěla poděkovat komisi za návrh, eh, že si budeme vyměňovat informace a spolupracovat. To nám umožní jaksi fundovaně pokračovat, protože opakuji, mm, úsilí ukrajinských orgánů je reálné, ano, pokrok je reálný, takže teď je třeba se postavit k této věci vzhledem k kritérium a zjistit, jak jsou plněna a nezapomínat na to, to, co tady opakuju vždycky, když se mluví o vajzech, také je třeba i být na paměti občany, protože občané konkrétně potom budou profitovat z té uvolněné vizové povinnosti. Thank you very much. Uh... Děkuji. Toto je Mm, poměrně neobvyklé, ale my obvykle neotevíráme diskusy ve výboru LIBE pro všechny zúčastněné, ale ehm, tentokrát bychom mohli dát slovo zástupcům ukrajinské mise do Evropské unie. Krátké prohlášení, prosím, máte slovo. Děkuji za tuto příležitost, já budu skutečně velmi stručná. Nejprve chci poděkovat ehm, za eh, tuto setkání. Chci, toto je skutečně technická diskuse a chci poskytnout stručnou informaci o těch pasech, jak řekla komise, co se týče eh, průkazu identifikačních. Všichni občané, kteří dostanou nový identifikační ehm, kartu, tak to je podle nových biometrických standardů. Máme propojení s databází Interpolu. Některé byly již propojení, až následně po té, co jsme dokončili naše práce 14. června. Propíšeme dohody s Eurojustem o spolupráci, to je důležité pro boj proti organizovanému zločinu. Před několika dny náš e, náměstek ministra a zástupce úřadu proti boje, boje proti korupci byl zde v Bruselu. Sešli jsme se a měli jsme možnost prezentovat informace paní zpravodajce ohledně výsledcích Ukrajiny. Chci vás ujistit, že Ukrajina zůstává vaším partnerem. Jsme připraveni odpovídat na všechny otázky, které patrně máte. Myslím, že to je velmi důležité využi- chci využít této příležitosti a poděkovat Evropskému parlamentu, který vždy podporoval bezvízový režim a že se a, mm, postoj je velmi důležitá pro Ukrajinu. Je to o reformách. Nyní jsme dostali potvrzení komise, že jsme je dokončili a lidé musí pocítit, že když Mm, dokončí reformy, budou praktické výsledky, což je vízová liberalizace. Takže děkuji eh, našim partnerům. Návrh zprávy bude prezentovan na příští schůzi Libe a bude možnost eh, k diskusi. Přejdeme k dalšímu dalším čtyřem bodům, což je společná diskuse uhledně uzavření dohody mezi EU a Šalamounovými ostrovy a e, federaci Mikronézie, EU Tuvalu, EU e, Maršálovy ostrovy o krátkodobé bezvízovém pobytu. Nařízení 539 z roku 20, 2001 seznam zemí, jejíž příslušníci musí mít vízo, bylo modifikováno dalším nařízením, kde byly eh, země převedeny z přílohy 1 do přílohy 2, což doprovází poznámka, která specifikuje, že výjimka vízového požadavku bude platit od vstupu v platnost dohody o bezvízovém styku uzavřeném s Evropskou unii. Tyto dohody zajišťují bezvízové cestování pro občany EU a pro občany těchto čtyř zemí, když cestují na území eh, mm, druhé smluvní strany maximálně na 90 dnů eh, v období 180 dnů. Komise již informovala provizorní aplikaci této dohody od podpisu Evropský parlament byl požádán o souhlas. Naše zpráv, naší zpravodajkou je paní Gabriel a budeme mít možnost vyslechnout zástupce komise, eh, který bude prezentovat tuto dohodu ve zvízovém pobytu. Paní Gabriel, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Ano, tak tady poslední čtyři země se seznamu 19, se kterými jsme zahájili eh, jednání již před dvěma lety, takže tady musíme být spokojeni. Eh, za prvé, když se podíváme na ty, ty čtyři země, tak to jsou malé země. A já bych chtěla zdůraznit, eh, ale že jsou významné, protože jsou to země AKT s AKT máme e, privilegované vztahy podle smluv z Kotonu. Jsou to země, se kterými EU má skutečnou reálnou spolupráci a velice konkrétní akce provádí. A takže dnes já myslím, že to je velice pozitivní signál, který vysíláme a tím také aspoň to je můj názor, já e, se těším na informace od komise. Dnes to je vlastně konec procesu, který začal, jak jsem řekla, již skoro před dvěma lety. Já bych chtěla, aby nám komise dala obecné informace, e, pokud jde o situaci mm, v každé z těchto čtyř e, zemí, jaký je počet víz, které byly uděleny například. A já mám takovou otázku ještě, která E, e, mě napadla, když jsem se podívala na návrh komise. Tam je jeden odstavec, který hovoří o délce pobytu a v tomto odstavci se říká, že dohoda bere na úvahy situaci členského státu, který ještě neaplikuje šengenská aky ve své celistvosti dokud je to Bulharsko, Chorvatsko, Kypr a Rumunsko, dokud tyto státy nebudou součástí Schengenu a větší hranic, tak vizové výjimky udělené občanům těchto čtyřech zemí Eh, právo na pobyt 90 eh, dní v období 180 dní na území z, eh, z těchto, každé z těchto zemí nezávisle na tom, jaké celkem období nebo jakou dobu strávili v šengenském prostoru. Takže já se ptám komise, co to znamená, toto je tento typ zacházení, to je jiné zacházení. Takže já se ptám, to, je, to trochu eh, mě zarazilo, když jsem si přečetla návrh komise a ještě bych chtěla využít této příležitosti a poděkovat komisi za spolupráci i všem kolegům, kteří se mnou spolupracují, mm, aby skutečně co nejrychleji toto bylo přijato, abychom udělali konkrétní krok pro občany těchto zemí. Děkuji. Thank you, thank you very much. Děkuji vám, paní Gabriel. A Nyní opět dávám slovo paní Gajego Casilda. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodajce. Toto je skutečně eh, eh, poslední skupina, eh, která v roce 2014 začala proces osvobození eh, od vízové povinnosti podle nařízení 539, aby eh, eh, to platilo, je nutno, aby byla uzavřena dohoda o zrušení vízové povinnosti a v roce 2014 ke konci byla vyjednávání zahájena s těmi čtyřmi zeměmi dnes zmíněnými. V případě Šalamounových ostrovů a Tuvalu jsme eh, jednali s příslušnými ambasádami v Bruselu v případě eh, Mikronézie a Maršalových ostrovech, které nemají diplomatická zastoupení, jsme eh, vyjednávali prostřednictvím kontaktů, delegací a misí v jiných místech a zemích New Yorku a Pacifiku. Mm, takže mm, dohody byly ratifikovány začátkem letošního roku, koncem roku 2015. Pokud je o obsah dohod, jsou to standardní texty, tak jak jako předešlé eh, texty dohod, které již byly předloženy parlamentu, které, který je schválil a navrhují nebo zajišťují eh, bezvízový styk po dobu maximálně 90 dnů v případě, že se cestuje za účelem eh, výkonu placené činnosti. také obsahují standardní jazyk mezinárodních dohod, což se týká důvodu pozastavení oběma stranami například z důvodu veřejné politiky, ochrany národní bezpečnosti, veřejného zdraví, nelegální migrace a také opětovného zavedení eh, vízového požadavku jedné ze stran. Ty dohody jsou plně reciproční a samozřejmě, že se vztahují i na evropské občany, když cestují exportují do těchto druhých zemí. A ty čtyři země, jak již zpravodajka správně zdůraznila, jsou eh, součástí partnerství eh, afrických, eh, karibských a tichomorských zemí a KT, s nimiž EU těsně spolupracuje, takže ta, tento reciproční bezvýzový režim se vztahuje na AKT. My jsme zatím eh, neidentifikovali risk, riziko imigrace. Máme určité číselné údaje, ale eh, nezaznamenali jsme určité zneklidnění ze strany členských zemí nebo agentur. V posledních pěti eh, letech jsme nezaznamenali ani žádosti o azyl anebo odmítnutí ehm, vstupu těmto občanům z těchto zemí. ještě dodatečná informace týkající se eh, Nauru. Eh, je to země, eh, která neprojevila zájem o vyjednání dohody o osvobození od vízové povinnosti. Takže zatím jsme v tomto ohledu nezaznamenali žádný pokrok. Děkuji vám. Jsou nyní další otázky? Ano, paní Kienge, máte slovo. Děkuji vám. Já bych především chtěla poděkovat své kolegyni Gabriel za práci, kterou odvedla eh, pro všechny tyto zemi. Víme, jak velmi je dnes důležité eh, mít spolupráci bez byrokratických potíží, což umožní osobám se přesouvat také v rámci dohod eh, z Kotonu s zeměmi AKT, s nimiž velmi intenzivně spolupracujeme. Tudíž věřím, že je to zcela zcela zvláštní možnost eh, eh, této výměny a také eh, s ohledem na hodnocení práce v rámci procesu postkotonu a otázky víz, která musí nalézt nějakou odpověď. Děkuji. Děkuji vám, paní Kienge. Pokud nejsou další za žádosti o slovo nebo připomínky, tak se můžeme posunout k dalšímu bodu našeho pořadu a jedná se o smlouvy na dodávku digitálního obsahu. Spravodajkou je paní Lauristin. Jedná se o legislativní návrh komise týkající se smluv na dodávku digitálního obsahu a jak jsem již uvedl, Spravodajkou je paní Lauristin, ale není přítomná, pokud to mohu posoudit. Proto počkáme snad 10 minut eh, a poté budeme opět pokračovat v naší eh, schůzi za přítomnosti paní Lauristy na dalších stínových zpravodajů. Děkuji, takže desetiminutová přestávka. Ladies and gentlemen, we would like to continue. Mrs. Lauris. Pánové, budeme pokračovat. Paní Lauristin je mezi námi, takže budeme pokračovat um, bodem 12 pořadu jednání. To je mm, legislativní návrh komise, co se týče eh, kontraktů na dodávky digitálního obsahu. Spravodajkou je paní Lauristin z Libe dostane slovo jako první na úvod, pak budeme postupovat obvyklým způsobem. Paní Lauristen, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Komise poskytla projekt eh, nebo návrh směrnice, co se týče digitálního obsahu je to velmi složitý nový dokument, který bude regulovat přístup ke potřebě digitálního obsahu spotřebitelem. Je to součástí balíčku digitálního jednotného trhu. Odpovědné výbory jsou dva, MKO a Jury. Náš výbor má dát stanovisko s ohledem na to, že všechny problémy souvisí se spotřebou digitálního obsahu, přístupu k digitálnímu obsahu, tak z povahy věci souvisí s problematikou ochrany dat. My jsme eh, měli první neformální setkání týkající se um, problému. Včera proběhl kulatý stůl zpravodajů ze tří výborů a slyšeli jsme, uh, vyslechli jsme jejich návrh harmonogramu. A já musím říct, že uh, dvě, dva hlavní výbory neměly uh, jaksi společnou schodu nad uh, rychlostí prací. Bylo jasné, že i otázka potřeby eh, jedné nebo dvou zpráv ještě není vyřešená, protože jedna směrnice nebo zpráva eh, směrnici digitálnímu obsahu, jako nehmatatelné zboží a služby a paralelně je další eh, zpráva o dig- hmatatelných, eh, hmotných digitálních službách. Když se podíváme na smartphone třeba, tam není jasné, která zpráva pokryje ten smartphone, chytrý telefon. Je to digitální obsah nebo je to hmatatelné zařízení, a ten digitální obsah pak k tomu patří, k tomuto zboží hmot, hmatatelnému, hmotnému. Také je jasné, že um, časový harmonogram může být stanoven, až bude dohoda, jaký bude formát a dopad zprávy. Eh, ať to bude jedna nebo dvě zprávy, tak problémy, které se ukazují, mm, vyplývají z této zprávy, z této směrnice, tak jsou pro nás velmi důležité, protože na začátku eh, tedy mm, ta myšlenka tom trhu, jak můžeme ehm, kupovat, nakupovat eh, digitální obsah je mm, řešena způsobem, mm, tím, že můžete tedy digitální obsah kupovat pe- za peníze, ale také tím, že poskytnuté osobní data jako protiplnění, jako formu platby. Z našeho výboru to samozřejmě vyvolává velice složité otázky. Jak můžeme považovat za osobní data za ekvivalent peněz, finančních prostředků, co to bude znamenat eh, pro ochranu dat a podobně. Pak jsou tady otázky, které souvisí s tím problémem, že tento digitální obsah není něco, co prostě spotřebujete a tím to skončí. Ne, oni tou spotřebou vytváříte nové data, nové informace a e, jsou tam ustanovení, že ukon, problém tedy s ukončením kontraktu, že s ukončením kontraktu spotřebitel může dostat zpátky obsah, ale během toho procesu se generují data když spotřebitel e, používá ten obsah, tak poskytovatel má přístup k datům spotřebitele pomocí cookies a podobně. Takže tam je hodně otázek a um, se to odvolává nejenom na tu starou směrnici, ne, ne na ten celý nový balíček ochrany dat, který již byl schválen. Takže musíme skutečně velice tvrdě na tom pracovat, vyžvinout veškeré úsilí, aby tato směrnice, tato zpráva, který parlament bude produkovat, mm, bude brát ohled na celý balíček ochrany dat. Velice důležitá ustanovení nařízení. Začne to definicemi a podobně. Já mám pocit, že naše stanovisko se hraje velice důležitou roli eh, pro stanovení pravidel. Ehm, digitální jednotný trh bude v souladu s ochranou data. Já proto navrhuji, abychom našimi stínovými zpravodaji se ehm, podívali na ten navrhovaný text a abychom um, Eh, vlastně se zaměřili na všechny ty citlivá, citlivé otázky, aby, eh, protože když už ty výbory přijdou s nějakými, dejme tomu, produkty, tak bude pozdě to ovlivnit. Měli bychom začít příští týden a příští týden bude první schůzka stínových zpravodajů k projednání obsahu našeho stanoviska a pak budeme pokračovat dál, abychom mohli mm, přijít s návrhem zprávy do 6. června a pak budeme pokračovat se stínovými zpravodami. E, vy všichni jde e, přicházet s pozměňovacími návrhy během června a e, budeme mít tedy k dispozici první verze hlasování v Libe eh, bude nejpozději do eh, září, protože to bude tedy ta časová linie, kdy náš input eh, bude vzat v úvahu. Žádám všechny frakce, aby byli připraveni na tuto diskusi, všechny zpravodaje, aby o spolupráci a doufejme, že přispějeme tomu procesu a zajistíme, že hodnoty důležité pro náš výbor budou reflektovány i v jiných výborech. Děkuji paní Lauristin. Nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Pan Bony z EPP, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci, že toto je skutečně Eh, mi ctí spolupracovat s Mariou, protože nakonec věřím, že přijdeme s dobrým stanoviskem. Začínáme práce na tomto tématu. Já tady vidím několik problémů, které třeba obecně vyřešit. Definice digitálního obsahu, rozsah této, dopad této směrnice mm, by mělo být vyjasněno, co myslíme tedy digitálním obsahem. Jak říká Mario, je tam mnoho problémů, co týče digitálního obsahu a hmotných eh, zařízení. Samozřejmě nejmocnější je vazba na ochranu dat a nařízení o eh, ochraně dat. Je jasné, že potřebujeme zajistit, aby text směrnice nebyl v, proti, v rozporu nebo nekonsistentní s textem eh, GDPR. A tady vznikají mm, problémy například s přenositelností, což už je regulováno v GDPR. Další důležitý problém je, jsou data jako platba, výměnou za služby nebo zboží. Toto je mm, příklad eh, vlastně monetizace dat. A my musíme být opatrní. Na druhé straně musíme zajistit, abychom neregulovali příliš. Například může být obtížné oddělit data, které poskytuje potřebitel jako protiplnění od toho, co je třeba poskytnout, aby mohlo být plněno podle smlouvy, anebo zajistit fungování služby e, dodání obsahu. Na druhou stranu musíme zajistit, aby spotřebitel, tedy datový subjekt a jeho data byla plně chráněna. Další problém je článek 13 a 16, ukončení smlouvy. Jedna věc souvisí s eh, vrácení eh, dat a představou, že každá další data generovaná eh, spotřebitelem, tedy jak daleko mohou, můžeme zajít. Musíme si uvědomit, že některá data souvisí například se statistikami produktů nebo služeb. Například, kolik lidí navštívilo stránky. Hmm, pokud spotřebitel dostane ta data, tak jak dlouho byl na těch stránkách, je to nutné. Já mám pochybnosti na druhé straně data produkovaná spotřebitelem eh, může tedy Mm, e, spotřebitel se účastnit nějaké hry, ne, nemůže se zdávat nějaké, nějakého obchodního tajemství. Může to spotřebitel požívat v jiném prostředí, na druhé straně je to, to mm, výtvor spotřebitele. A podobně, to jsou další problémy, které se velice obtížně řeší a musíme si je ale mít na paměti. Já jsem si jist, že budeme úspěšně spolu úzce spolupracovat s Mario a dalšími stínovými zpravodaji a vyřešíme tyto a další problémy. A musíme být inovativní, protože ta celá oblast je inovativní. Děkuji. Mr. Bonny. Děkuji vám, pane Bonny. Vy mluvíte za ALDE, prosím, máte slovo. Děkuji. Jménem eh, našeho stínového zpravodaje pana Petersna eh, bych eh, chtěla učinit několik poznámek, které se ubírají stejným směrem, jak slova zpravodajky. Navzdory rychlému růstu elektronického obchodu stále ještě existuje velký nevyužitý potenciál přeshraničního prodeje v EU. Jedna z hlavních překážek nákupu přeshraničně jsou rozčištěná pravidla. Naše skupina vítá tento návrh usilující o sladění kontraktních, eh, kontrakčních eh, pravidel. Eh, to přispívá k podnikatelskému prostředí a také k mm, právní jistotě. Z pohledu Libe je stěžení zajistit vysokou ochranu osobních dat a také dodržování nařízení o ochraně osobních dat a ne výlučná, výlučné a bez eh, respektive neomezené povolení eh, transferu osobních eh, dat. Je nutno diferencovat mezi osobními daty a anonymními daty při eh, přístupu k digitálnímu obsahu platí zákazníci buď finančně, anebo svými osobními daty. Eh, směrnice by se měla vztahovat na jakýkoliv obsah, kde eh, zákazník platí buď, buď penězi, anebo svými osobními údaji. Je nutno také diskutovat, zdali by mohlo záhodno diskutovat o tom, co znamená any other data nebo další typ dat. A samozřejmě se pan Petersen těší na spolupráci s vámi. Děkuji, paní Mlinár, a e, táži se, zdali se někdo ještě chce další vyjádřit. Pokud nikoli, tak bych chtěl požádat zástupce Evropské komise, například pana Staudemajera, zdali by se chtěl vyjádřit. Prosím. E, e, děkuji, za eh, laskavé předání slova. Jak zpravodajka již uvedla, tento návrh je součástí strategie jednotného digitálního trhu. Eh, je to strategie, která mm, má komplexní přístup a tady se snažíme definovat všechny velké překážky, Mm, pro podniky a e, konzumenty, aby se plně zúčastnili a aby e, sklízeli plody digitálního trhu. A my zjišťujeme, že překážkou jsou e, různící se pravidla pro online prodej zboží a také dodávku, online dodávku obsahu. A je zde řada členských států, které začaly přijímat specifické zákony. Eh, podnikatelské organizace eh, nás oslovují a říkají, že se chtějí vyhnout situaci, kdy budou eh, mít povinné národní předpisy a nebudou schopni distribuovat své produkty napříč EU. Takže my chceme vytvořit jak již bylo uvedeno, podnikatelsky příznivé prostředí, kdy lze na základě jednoho souboru pravidel prodávat digitální obsah na celém území trhu a e, být tak konkurenceschopný a e, nejenom v Evropě, ale i e, se třetími zeměmi. Konzumenti pak budou mít také větší důvěru, protože vědí, že nakupují na základě stejných pravidel a s vysokou ochranou osobních dat. K několika bodům, které zde zazněly, od poslanců parlamentu, zejména z pohledu Libe, ale i obecně. Za prvé, Mnozí z vás se zmínili o širokém rozsahu. Ano, jsou zde dvě eh, zvláštnosti a to je i součást eh, budoucího eh, návrhu technologicky neutrálních systémů. Digitální Eh, definice digitálního obsahu tady eh, je velmi široká. To znamená, pokrýváme všechny typy digitálního obsahu bez ohledu na kanál, kterým jsou eh, prodávány takže je nutno mít jednu jedinou sadu pravidel a neumožnit skrze design produktu anebo výběr marketingového nebo distribučního kanálu vyhýbat se určitě tím standardům a vytvářet tím konkurenční výhody či nevýhody podle toho, kde se na trhu nacházíte. Proto tedy pokrýváme všechny typy eh, digitálního obsahu. Druhý důvod, proč tak činíme, eh, jsou technologické je technologický vývoj, který je tak rychlý, jak dobře víte, že byste chtěli eh, vytvořit něco, co obstojí s ve zkoušce času a e, proto jsme se rozhodli pro poměrně širokou definici digitálních e, obsahů, které, která pokryje i e, příští produkty. Další věc, kterou zmínila paní Lauristin i ostatní, otázka dodávky digitálního obsahu proti osobním datům. To je velmi důležitá a rostoucí část trhu. V hodnocení dopadu naleznete příslušná data. Já vám nabídnu ještě další příklady. Prostě je to velká část trhu a e, spotřebitelé také čelí určitým problémům, například vadným produktům e, a nedokáží e, se dovolat nápravy. Proto jsme zařadili poskytování digitálního obsahu proti údajům. A druhý důvod, proč máte méně práv, když nakupujete například produkt zadarmo v uvozovkách, ale musíte se zaregistrovat, zanechat svou e-mailovou adresu, pohlaví, poštovní adresu, jakákoliv data jste ochotní poskytnout. A my víme například ze studie OECD z roku 2015, že eh, už pouze, eh, pouze e-mailová adres, adresa stojí 2 americké dolary. Tak například, když si stahujete eh, nějakou písničku, tak to stojí 0,99 dolarů. A proto eh, do toho zařazujeme také eh, data jako plnění za digitální obsah. V návrhu jsme ještě se nemohli vztahovat k GDPR, protože v té době to ještě eh, nebylo eh, součástí, ale mm, asi eh, bude návrh upraven a toto bude doplněno. Pokud jde o podstatu, jaká je logika zatím? My tady vidíme tentýž problém ze dvou uhlů. Tady je GDPR, který pohlíží na věc z hlediska soukromí, z hlediska ochrany osobních dat to je naprosto nutné a vítáme to na straně druhé. Vidíme nebo pohlížíme stejný problém. Vy něco dáte a vyměnou za to něco obdržíte. To je povaha kontraktu takže je důležité, aby plnění i protiplnění eh, bylo na stejné úrovni. Jestliže jedna strana je vadná, to znamená, jestliže zaplatíte více, než obdržíte, musí vám být zaručena práva. Takže pohlížíme na to ze dvou úhlů. To znamená z hlediska soukromí a z hlediska eh, smluvního práva. A eh, my se snažíme zajistit, že nejenom datový subjekt má určité určitá práva, ale také spotřebitel, což je eh, tentýž subjekt. že má stejná práva nebo možnost dovolat se nápravy v případě, že zakoupil vadný produkt. Je důležité ale si uvědomit, že chceme zajistit, aby GDPR plně platilo. To znamená, je naprosto nezbytné eh, zajistit, že všechna práva podléhající datům jsou plně chráněna. To jsme již vyjasnili v řadě, na řadě míst směrnice a současně chceme mít jistotu, že pokud poskytovatel, zpracovatel dat připlní eh, eh, povinnosti v oblasti ochrany osobních dat, tak si také plní oblasti v oblasti ehm, smluvního práva jestliže jsem vypověděl smlouvu, protože produkt, který jsem obdržel, byl vadný, pak mám ehm, právo podle eh, eh, naříze, v návrhu směrnice, aby Eh, dodavatel eh, nepoužíval eh, mé osobní údaje, jimiž jsem zaplatil ve směrnici, ale uvádíme, že pokud poskytovatel, dodavatel učinil to, co učinit má podle GDPR, to znamená vymazal data nebo je anonymizoval, pak také splnil to, co musí podle směrnice. My totiž nechceme vytvořit na další břemeno na poskytovatele či dodavatele, ale chceme zajistit, aby ochrana osobních osobních eh, dat byla plně eh, zajištěna. A jelikož to také zaznělo, eh, pokud jde o návrat údajů po ukončení smlouvy, takže mm, určitě zajdeme do zabrousíme do podrobností později, ale tady jde o to, že tady uplatňujeme eh, judikaturu Evropského soudního dvora, který praví v oblasti spotřebitelského práva, že jestliže tedy smlouva dává spotřebiteli určitá práva, pak v kontraktech jsou zabudovány určité překážky, která, které eh, eh, brání poskytovateli vykonávat svá práva. Například když e, jsou e, někde na internetu e, uveřejněna moje foto, uveřejněny moje fotografie zdovolené, žádám o jejich vrácení. Pokud se to nestane, tak to znamená, že mi někdo brání v plnění mých osobních práv. To je velmi důležité. Chci zdůraznit ještě jedno. Chceme mít jistotu, že práva ochrany osobních dat jsou plně platí a současně nevzniká další e, zátěž pro dodavatele. To znamená dodržování nařízení o ochraně osobních dat e, ve stoprocentní míře je pro nás velmi důležitou součástí Děkuji vám. Děkuji. Další připomínky, paní Lauristin, prosím. Já chci pouze poděkovat komisi za eh, její ochotu ke spolupráci a eh, už předvídám, že mm, dojde k určitým eh, bodům, v nichž komisi možná překvapíme. Z obou stran. Jednak, že také nechceme vytvářet dodatečné překážky, ale také z druhé strany, že například pro nás osobní data nejsou eh, komoditou. Základní práva v tomto smyslu eh, nemohou být eh, podrobeny komercializaci. Takže tady chceme nastavit jasné limity, ale jsem si jistá, že v rámci dialogu a spolupráce tyto problémy vyřešíme. Prvním naším úkolem bude projít důkladně textem tohoto návrhu směrnice a vytipovat všechny ty choulostivé body. Děkuji. Děkuji vám. Pokud nejsou z vaší strany další poznámky či otázky, můžeme se posunout k posledním bodům Eh, pořadu jednání a sice stanovení dočasných opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. Eh, spravodajkou je paní eh, Keller a chtěl bych ještě zmínit, že v návaznosti na dohodu EU a Turecko komise 21. března 2016 předložila návrh ehm, úpravy nařízení Rady z roku 2015 Jedná 1601 o relokaci uprchlíků z Itálie a Řecka. Ten pozměňovací eh, návrh eh, se týká 54 tisíců eh, míst, která by měla být dána k dispozici pro znovu usídlení uprchlíků z Itálie a Řecka na základě poměru 1 ku 1. Paní Keller dnes představí svůj návrh zprávy a já bych také chtěl upozornit na možnost změny právního základu, ale nejdříve uděluji slovo komise, aby nám představila stručně návrh a poté udělím slovo paní Keller. Takže prosím, komise má slovo. Děkuji, mm, pan předsedo, děkuji za možnost předložit, představit tento návrh. Za prvé ten kontext. Jak víte, vzhledem k masivnímu přílivu migrantů do EU, tak vlastně poprvé jsme využili článek 78 smlouvy v září a přijali jsme provizorní opatření pro e, Itálii a Řecko. A e, závěry rady z roku 2015, e, ty také se snažíme měnit a víte, že je třeba Eh, se zavádí tedy eh, relokace 50 040 z Řecka a potom eh, ještě je třeba rozhodnout později o dalších 10 tisících v září. Komise předloží návrh pro další členský stát a 54 tisíc je třeba tedy dále distribuovat z Itálie a Řecka. Jak víte, situace je kritická i v roce 2016, především na začátku roku, asi 2000-3000 každý den do Řecka eh, přijíždí. A mm, mm, mm, šéfové vlád rozhodli, že přijmou další opatření a mm, máme zde ze 7. března závěry rady, kde se rozhodlo vytvořit e, takové určité principy pro budoucí dohodu s Tureckem, ale e, je třeba plnit stávající závazky. Komise tedy byla požádána, aby proskoumala možné kroky, jak využít stávající závazky, tak aby vůbec taková dohoda mohla fungovat. Takže to je hlavní, to je ten základní kontext. Komise, tedy my navrhujeme to, využít těch 54 tisíc, které máme k dispozici a které, kteří nebyli redistribuováni a chceme e, toto využívat i v rámci smlouvy s Tureckem, ale i mimo. Myslíme si, že tím, že umožníme lidem, aby e, byli, aby se dostali bezpečně do Evropy, tak vlastně e, budeme bránit nezákonným vstupům na naše území a tím ulehčíme Itálii, Řecku, které nejvíce jsou postiženy. Víme, že i situace na severní hranici Řecka je velice e, špatná. Je třeba tedy ty trasy zastavit. Chceme i umožnit to 54 tisícům tím, že využijeme ale takové účetní pravidlo. A to účetní pravidlo je, že členské státy mají možnost respektovat závazek podle závěru rady tím, že buď legálně na své území přijmou si řány, který se nachází, Syřany, kteří se nachází v Řecku, ale my jsme eh, eh, zavedli tady tu dohodu jedna pro, jeden proti jednomu. Eh, pokud jde o přesídlení, tady šlo o to ulehčit Řecku a Itálii a my si myslíme, že to by bylo možné tím, že poskytneme bezpečné kanály, jak se mohou dostávat do Evropské unie. Vycházeli jsme z diskuzního materiálu UNHCR, který byl předložen na konferenci o legálních koridorech pro syrské uprchlíky. A nejenom my jsme tam, zahra, jsme tam zařadili usídlování těchto osob, ale i readmise a další tedy nástroje pro osoby potřebující mezinárodní ochranu. Z tohoto důvodu zjistíte, že tam se nehovoří o, pouze o usídlování, ale i o dalších aspektech. My jsme mohli novelizovat mm, toto rozhodnutí rady ještě v dalších ohledech jak vidíte, že teď, pokud jde o ty kvóty, relokace nebo redistribuce, tak eh, to eh, zatím nefungovalo dobře, ale rozhodnutí rady má časový horizont, který je jasný, to bylo to, takže Cílem konkrétně bylo právě dát tuto flexibilitu členským státům, plnit tento závazek těch 54 tisíců, kteří nebyli alokováni. A teď je zde snaha změnit pravidla hry uvnitř nebo v rámci implementaci implementace. My chceme, aby vůbec bylo možné tedy respektovat ten závazek těch 54 tisíc osob, což nebylo splněno. A komise až tedy přijme e, e, návrh e, ohledně těchto 54 tisíců, takže my budeme vycházet z toho, že tito lidé budou eh, eh, se dostávat legálně na naše území a proto je zde povinnost, aby členské státy podávaly zprávy, abychom mohli vystopovat ty osoby, které legálně byly přijaty v členských státech hm, přes různé, tedy různé možné mechanismy, sponzorství, soukromé organizace, které tam dostali a podobně, či jinak. A takže je, vidíte, to je velice dobře cílený, konkrétní návrh s konkrétním cílem, a mm, vycházející z konkrétního právního základu, takže to je velice krátký návrh, takže to je asi vše, co jsem k tomu mm, chtěla říct, ale ráda zodpovím na vaše otázky. Děkuji, paní Posovera. Nyní má slovo paní Keller. Ne, prosím, prezentujte svůj návrh zprávy. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Eh, vy um, hovoříte o kontextu a všichni stínoví zpravodaj znají celou eh, tu historii, takže bychom neměli diskutovat o turecké dohodě. Ale je tady několik problémů s návrhem komise, které chci zdůraznit jednak, že jako parlament jsme konzultováni e, e, my jsme to původně jsme to považovali za výjimku, zavřeli jsme oči eh, s tím, že příští eh, tě to mělo být kolegislativa. Nyní zase je to konzultace. To je pro nás velký problém, proto navrhuji změnit právní základ tak, aby to byla skutečně společná legislativa. Ale to je tedy technická, procedurální stránka věci. Z mé strany je tady problém e, s celou tou koncepcí, protože komis, návrh komise mění pravidla. E, původní rozhodnutí říká, že relokace je relokace z Itálie a Řecka. Nyní, když vezmeme ty místa, které původně měly být e, distribuované Itálii a Řecko, pryč z těch relokačních míst, tak už nebudou relokační místa. Nyní ovšem lidé stále přecházejí do Itálie a Řecka, i když méně do Řecka. A to se ale může změnit. Po mm, zveřejnění turecké dohody, tak ti lidé také musí být relokováni. Kromě toho je nárůst příchozích do Itálie. Nemůžeme tedy říci, že to je problém Itálie je vyřešen, půjdeme dál musíme stále dělat relokace z Itálie a Řecka, aby byl solid, mechanismus solidarity s těmito eh, dvěma státy na frontové linii, abych tak řekla. Kromě toho měníme povahu relokačního programu i pro uprchlíky samotné. Hm, jakékoliv, jakýkoliv příchod do EU bude, bychom považovali za relokaci, včetně sjednocování rodin, což je každopádně povinnost pro členské státy, včetně pracovních víz a podobně. To není resettlement tak, jako známe běžně. A stále nám zbývá 18 tisíc míst. Z toho rozhodnutí o přesídlení to mělo být ehm, ehm, 22 tisíc míst pro zranitelné osoby odkudkoliv. Nyní to je omezeno pouze na Turecku, pouze na Syřany. Další skupiny jsou vyloučeny. Já si nemyslím tedy, že to je dobré řešení. one on one jedna za jednoho to tedy eh, vyvolává řadu otazníků, že pošlete zpátky Syřana a dostanete jiného. To asi parlament nemyslel eh, bezpečnými cestami v tom holistickém přístupu, který jsme nedávno odhlasovali. Abych to zkrátila, tedy co navrhuji a co jsme již projednávali na dvou stínových na dvou schůzích stínových zpravodajů je jednak změnit právní základ, jednak znovu říci, že relokace je relokace, že relokace by se měly eh, používat pro Itálii a Řecko a přesídlení je něco jiného legální cesty něco důležitého. My jsme eh, to odhlasovali a připomínáme to znovu. To něco jiného, než brát místa z jednoho programu a dát je do jiného. Když mluvíme o relokacích, tak uvažujeme i o eh, dalších změnách, které by to celé zlepšily. Eh, jeden problém. Afgánci, to je největší skupina uprchlíků, kteří jsou vyloučeni. I když to je jedna z největších, ehm, nejvíc početnější skupin poseřených eh, jsou Afgánci, protože jsou, je to těsně pod těch 75 hmm. Myslím, že eh, jsme ehm, tady řešili, našli řešení které je akceptovatelné pro většinu. Také říkáme, že členské státy musí jednat rychleji, dále, že pokud členský stát nereaguje na žádost Itálie nebo Řecka, pak ta žádost je považována za přijatou. Tím by to mělo být rychlejší, je tam, jsou tam nějaká odůvodnění, ale toto je v podstatě ta podstata, my jsme projednali všechno se stínovými zpravodaji. K stínovým zpravodajům chci poděkovat za spolupráci a můžeme tedy spolupracovat na prosazování této zprávy a musíme vyslat signál komise členským senům, že chceme, aby to fungovalo rychle a pokud eh, turecká dohoda nebude, dokud nebude závislá, bude to jenom tisková zpráva, tak pak na základě tiskové zprávy zničíme polovinu mechanismu relokace a dáme to do něčeho, co je něco úplně jiného. To je velmi pochybné tedy. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Keller. Já chci tady otevřít diskusy pro stínové zpravodaje. Jako první za EPP čekáme tedy na konec jednání. Je tady? Není. Dobře. Pak dám slovo panu Kirchhofstovi, je stínovým zpravodajem za SND. Děkuji. Já budu mluvit řecky. It's για το σχέδιο της έκθεσης και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε στις δύο συνεδρίες. Děkuji. Chci poděkovat za zprávu zpravodajky a velmi dobrou spolupráci. E, tři body. Jednak změna právního základu e, podle článku 78 odstavce 3. E, to bylo zvoleno, protože jde o přechodná opatření pro členské státy v případě nouzové situace. A když se týká to týká eh, občanů třetích eh, zemí. Tato situace panuje stále ještě. Eh, existuje sdělení rady ohledně Turecka, ale chci také se zeptat, zdali ta, ten právní základ navržený komisí je správný. Aby nedošlo k pozdržení, nemůžeme akceptovat změnu právního základu. Dále, zpravodajka správně řekla, že mm, rozsah platnosti vyřazuje e, e, Syřany, Afgánce, Eritrejce a tak dále. A to je pro, mě, pro nás velmi důležité, protože vidíme, že nyní tam uvázlo mnoho Afgánců a to je velmi těžká situace a bude jich stále více. A tady je nutno jednat. A ještě něco. Spravodajka se domnívá, že 54 tisíc musí zůstat a 18 tisíc musíme použít na relokaci. S tím naprosto souhlasím. Už nyní máme obrovské problémy eh, v této eh, situaci a dojde ještě k dalšímu zmatení, jestliže bychom tyto dva mechanismy kombinovali. Takže relokace je relokace a usídlení eh, či znovu usídlení je znovu usídlení. Dále, pokud jde o změnu změnu právního základu, to neakceptujeme. A dále body 14 a 24, tady máme otázku na komise, do jaké míry je vůbec dodrženo pravidlo slučování rodin. A na základě dat a dosavadních zkušeností bych chtěl vědět, že Eh, je, jestli ty dva týdny navržené paní Keller jsou realistické pro znovu usídlení či nikoli. To jsou věci, které jsou v mých očích ještě otevřeny. A ještě jednou děkuji za spolupráci a doufám, že budeme nadále co nejlépe moci spolupracovat. Děkuji vám, pane Kirkosi. A nyní má slovo pan Jazlovský z EKR. Pane předsedo, dámy a pánové, Když jsme rozhodovali o návrhu Švédska a původní zprávu paní Keller, eh, tak eh, byla situace zcela jasná až jednoznačná. Byli jsme proto, aby bylo vyhověno žádosti komise, ale od dnešního dne je situace mnohem komplikovanější. Nejdříve potřebujeme vést zásadní debatu k tématu eh, uprchlické a migrační politiky. Naše frakce EKR je zásadně skeptická vůči mechanismu eh, relokace. Eh, tento mechanismus je příliš svévolný a nezohledňuje dostatečně sociální situaci ani společenskou eh, atmosféru. Návrh eh, Řecká Itálie, o nichž dnes hovoříme, jsou v podstatě pouze důsledkem předchozích chyb, jichž jsme se dopustili. Takže tyto návrhy podpořit nemůžeme a naopak pak navrhujeme, aby napřed proběhla zásadní politická debata o migrační politice eh, v horizontu několika let, protože eh, tady jde o eh, rozhodnutí platná i v letech 2017-2018, takže tolik mohu v této chvíli k tomu říci. Eh, Existují tedy zásadní výhrady k relokačnímu mechanismu z naší skupiny a tento návrh podpořit nemůžeme. Děkuji. Vězlovský. Děkuji, pane Vězlovský. Paní Mlinár za Alde. Děkuji. Náš eh, přístup eh, je, myslím, velmi inkluzivní a také kooperativní a nyní máme už několik pracovních zkušeností, protože eh, se nám některé návrhy komise vracejí a projednáváme znovu a tak dále. Chtěla bych zdůraznit tři body, které tady částečně již zazněly z úst mých kolegů. Plně souhlasím s přístupem zpravodajky eh, zdůraznit, že ten právní základ není správný. Eh, v září jsme eh, přijali toto opatření v souladu s článkem 78 odstavcem 3 smlouvy, protože jsme čelili nouzové situaci, ale e, to vyústilo v jakousi e, začarovanou spirálu. A e, skupina ALDE se domnívá, že to zachází příliš daleko a Evropský parlament si zaslouží roli zákonodárce, tak jak je to stanoveno v, ve smlouvách v oblasti azylu a subsidiární ochrany. Dále, jak již uvedli předřečníci, relokace není znovu usídlení já bych očekávala, že členské státy budou přistupovat k relokaci eh, s dalšími kvótami mm, a nikoli těmi určenými ke znovu usídlování, protože my víme, že počet těch lidí k relokaci je tak málo, že nemůžeme zatím hovořit o úspěchu. A nakonec nemůžeme pouze konstatovat, že relokace nefunguje, takže proměníme to na něco jiného. Musíme dát jasně najevo, že členské státy neplní svůj díl odpovědnosti. Musíme provést kritickou reflexi o tom, proč to nefunguje. To by bylo velmi užitečné pro revizi eh, dublinského nařízení, která se chystá. Děkuji vám. Just... Děkuji, paní Minár. Eh, eh, zákuje paní Spinelli. Děkuji. Já chci poděkovat především zpravodajce Kellerové za vynikající práci na tomto stanovisku a děkuji za ducha spolupráce. Především si cením mm, těch procesních záruk, to, že široký prostor dává základním právům a zárukám a především eh, zde apeluje na eh, tom, že ta, eh, to, mm, to, ta rekolokace, ty kvóty, že musí mít lhuty, musí být povinné a že to je něco jiného než resettlement. Co je pro mě zásadní, je ta část, která požaduje, aby se změnil právní základ. Toto je, myslím, bod, který chci především zdůraznit, zde volba článku 78 odstavec 2, který mm, představuje plné spoluzapojení Evropského parlamentu spíše než odstavec 3 stejného článku. A v posledních měsících Evropský parlament byl zcela vyloučen z těch různých akt a dohod se třetími zeměmi, které uzavírá komise a rada za, s tím, že zde Unie musí naléhavě řešit tento nepředvídatelný tok imigrantů a že je třeba nalézt mezivládní naléhavá řešení. My víme ale velice dobře, že takovéto Eh, toky ne, jsou ani neočekávané či ne, eh, anticipovatelné a takže mm, to eh, už není ta logika uvažování, že to je něco urgentního, naléhavého, a proto není důvod, proč by parlament neměl být plnohodnotně zapojen do této legislativní činnosti jako spoluzákonodárce. Já myslím, že to musíme požadovat, protože my přece máme tu roli, že zastupujeme evropské občany a pokud eh, tedy eh, nebudeme hrát tuto roli plnohodnotně, tak se staneme takovými komplici těchto různých rozhodnutí, která jsou velice pochybná Eh, a především eh, eh, tím mám na mysli tu dohodu mezi EU a Tureckem, a, která se nezí, nenazývá dohoda, ale teď se nazývá statement pouze. Právě proto se to tak nazvalo, aby zde se obešel Evropský parlament, který jinak dává svůj souhlas s mezinárodními smlouvami, které Evropská unie podepisuje. Děkuji. Děkuji, paní Spinelli. Ještě někdo by se chtěl vyjádřit ze členů nebo rady, komise? Pokud ne, tak já bych chtěl teď požádat paní Kellerovou, aby, mm, pokud si přeje, přednesla závěrečné slovo. Já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za velice dobrou spolupráci a já myslím, že určitě eh, budeme mít hodně pozměňovacích návrhů, na které se budu těšit a eh, musíme se dobře koordinovat, eh, tak abychom vyslali ten správný signál a měli dobrou zprávu nakonec. Děkuji. Děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy je 9. červen 2016, 15 hodin. Ještě dovolte jednu poznámku k tomuto. Podle pravidla 39 výbor Jury poskytl stanovisko, eh, kde navrhuje změnu právního základu. Stanovisko výboru Jury by mělo být předloženo eh, nejpozději do hlasování v plenárce. Paní Kellerová navrhuje změnit právní základ z 78.3, mm, který předvídá, že rada eh, eh, musí přijmout rozhodnutí a v nelehavých případech může parlament vydat stanovisko na článek eh, na, na odstavec, který by znamenal spolurozhodovací proceduru. Já vím, že paní Kellerová hm, ví, že je třeba mít ze stanovisko výboru jury, takže o to je třeba požádat pan Eh, předseda výboru bude o tom diskutovat s koordinátory eh, a učiní nezbytné kroky. Pokud nikdo jiný nechce se vyjádřit k tomuto bodu, tak ještě prosím komise. Komise, jenom pár velice rychlých poznámek. Nebudu zacházet do podrobností k tomu právnímu základu. Chci jenom připomenout, že komise podala návrhy na stále relokační programy také na Blinu, což má být dlouhodobé. A tady mluvíme o provizorních opatřeních, které se budou aplikovat jenom do 26. září 2017. A to je jenom připomínka, jistě to všichni víte, ale to je jenom připomínka. Um, Snažíme se říkat, že relokace a přesídlení je to tež. Říkáme, že relokace, relokace a přesídlení, přesídlení. Jenom e, je tam mechanismus, který umožňuje odečíst z budoucích alokací počet, který byl efektivně již přijat na území. Takže pokud členský stát vzal jenom dva lidi, tak ty dva budou z těch konečných relokací odečteni ale neplete si relokace a přesídlení. A na závěr, e, jako reakce mm, na komentář e, poslanče z jedno, Cování rodin. E, tady nemáme informace, protože nevíme, kolik míst jsou dublinská místa, kolik jsou relokace, takže tady se snažíme hledat informace. Za dva týdny, jak víte, mm, na první zprávě, to už bylo ve zprávě paní Keller, komise stanovila dva týdny jako lhůta na odpověď členského státu a od toho jsme velmi vzdáleni eh, v některých členských státech. Některé jsou velmi efektivní a za dva týdny to stihnou. Paní Keller, chcete něco k tomu na závěr dodat? Ano, protože hm, se paní komise, zda měli nějaké komentáře, ale neměli. Uh, ale já tady budu stručná. Chci říci, že těm dvou týdnům právě proto mm, navrhujeme mechanismus, jak to zajistit, když členský stát nebude reagovat řeckým nebo italským orgánům, tak to znamená, že akceptují což je e, stejný mechanismus například pro navracení, tak proč to nepoužít i pro relokace? To by pravděpodobně věci urychlilo, Takže už by nebylo nutné tedy čekat tak dlouho. Hmm, děkuji. Hmm, to bylo pravděpodobně závěrečné prohlášení, paní Kale, tím končíme toto schůze. Příští proběhne příští pondělí 30. května ve 3 hodiny odpoledne. Děkuji vám za vaši účast.